Vážené kolegyně, vážení kolegové, a nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování. A já bych vás chtěla požádat, abyste odcházeli potichu a tak jsme si mohli vyslechnout řečníky, kteří chtějí hovořit. Ještě jednou vás, kolegové, žádám, abyste odcházeli potichu a přitom rychle.